Colleagues, I'm sorry, but we have to start meeting and the secretariat of... Takže začneme a sekretariát AFKO by se také měl posadit. Giving example of how you should not behave. Um, uh, Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme tady ze dvou výborů. Já bych chtěla přivítat eh, kolegy z výboru LIBE, kteří se k nám připojili, kde v eh, této místnosti, kde už od rána diskutujeme o závažných otázkách. Máme eh, mezi sebou Klaudia Moralese, předsedu výboru LIBE. Vítám vás na tomto společném zasedání našich dvou výborů, ale ještě nejdřív eh, tady máme od právní služby Evropského parlamentu pana Pasose, doufám, že jste tady, a Hannes Kramer z Evropské komise je také přítomen. E, toho mám vždy spojeného s vyjednáváním. Je to pro nás radost, že vás tady můžeme přivítat obou E, Panu kolegů si vyslechneme zhodnocení nedávného rozhodnutí Evropského soudního dvora hodně přistoupení Evropské unie k chartě základních práv a svobod. A teď bych dala ráda slovo Klaudiovi, který by nás mohl informovat o meritu věci a pak si vyslechneme pány experty. Takže Claudio Morales má slovo. Děkuji, paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové z ústavního výboru. Já vám také děkuji za pozvání a za účast eh, eh, na tomto jednání v tento den v týdnu. Budeme muset rychle přistoupit k věci, paní předsedající, já vím, takže co se týče Libe a Evropského parlamentu, tak my jsme volali po přistoupení Evropské unie k základní chartě, tak aby se zlepšily mechanismy pro uplatňování základních práv. Je to stanovisko 213 E, které představuje krok ku předu. Pan e, místopředseda Timmermans e, znovu zopakoval povinný charakter toho přistoupení, je to povinnost vyplývající ze smlouvy a předseda Juncker se k tomu připojil. Takže v usnesení přijatém 22. ledna parlamentní schromáždění Evropy vyzývá Evropský, Evropskou unii, aby tedy e, přistoupila k jednání, takže politická vůle tady je a teď jde o to, co naši experti mají eh, nám co říci ohledně právních eh, důsledků tohoto kroku a ještě jednou děkuji především vám, paní předsedkyně, za to, že jste svolala toto společné zasedání našich výborů k tak závažnému tématu. Ještě než dám slovo oběma expertům, tak bych chtěla znovu říct jednu věc. Musíme si uvědomit, že stále ještě se hodnotí důsledky stanovisek obou, eh, eh, k obou věcem ze strany komise, hodnotí se to v radě, takže nic není ještě úplně stoprocentně rozhodnuto a my doufáme, že Rada Evropy, eh, která nás vyzývá k těmto jednání, tak bude pokračovat i nadále a že ten pokrok bude a že, že ten postup tedy bude nezastavený. Pan Pasos, děkuji paní předsedající, děkuji za pozvání abychom se s vámi mohli podělit o některá z předběžných hodnoceních, tak jak to bylo řečeno v dopise. Ano, je to velice předběžné, to je správné označení a jsem velice rád, že jsem tady s kolegou eh, Kramerem, který se také v tomto směru E, snaží již tři roky e, v té vyjednávací e, snaze. Je to vlastně již před pěti lety, co váš výbor organizoval Eh, přípravu usnesení ohledně těch ústavních aspektů případného přistoupení. Bylo to takové slyšení, které se konalo 18. března 2010 a v květnu 2010 pak bylo přijato usnesení. Spravodajem eh, byl pan Ramos, nevím, jestli je tady mezi námi. A to usnesení mělo dopad, pokud se podíváte na E, závěry generální advokátky Kokot, e, tak ona se v něm také e, v těch závěrech odkazuje na toto usnesení z roku 2010. Takže to je záležitost, kterou vy dobře znáte. Já vám nemusím vysvětlovat to pozadí a můžeme se opravdu plně věnovat bez ztráty času tomu stanovisku soudu z prosince závěry eh, generálního advokáta budou v červnu. Myslím si, že je dobré to všechno vidět eh, společně. Řeknu vám proč. Eh, I když generální tajem, advokát řekl, že, řekla, že je to slučitelné, tak tam vypíchla určité aspekty, kdy měla eh, určité pochybnosti a dala najevo určité indicie, které si myslím, že by mohly být užitečné, abychom eh, hledali cesty, jak překonat ty překážky, které soud naznačil. Já to vysvětlím ve dvou fázích. Nejprve tedy ten právní rámec a následně se budu věnovat eh, rozboru eh, stanoviska soudu. Je tady dohromady sedm překážek, které Evropský soud identifikoval. V tom smyslu, že eh, primární právo Unie není slučitelné s tou chatou. Já to postupně všechno vysvětlím a jak jsem řekl, i když je to celé skutečně velice předběžné, tak se pokusím naznačit jednu či dvě řešení, která snad by mohla být průchodná, i když je to skutečně velmi předběžné hodnocení. Pohledně právního rámce, tak musíme tady zmínit článek 6.2 smlouvy o Evropské unii, který eh, indikuje, že eh, to přistoupení je povinné, že Evropská unie musí přistoupit k úmluvě, ale zároveň že eh, takováto přistoupení nebude mít dopad na pravomoce Unie, tak jak jsou upraveny ve smlouvách a v protokolu 8. Je to takto také výslovně řečeno. Hovoří se tam o tom, že to nebude mít dopad ani na eh, pravomoce institucí a že to nebude mít dopad na situaci ve členských států a e, na protokoly a usnesení členských států. To jsou ty dvě ustanovení, na kterých vlastně stojí e, ta analýza zprávy. Co se týče e, stanoviska soudu z 18. prosince, tak tady si myslím, že je důležité říct tři věci dřív, než se pustím do to materie samotné. Za prvé, Stanovisko soudu, i když se nazývá stanoviskem, je vlastně závazným podle článku 2.18.11. Ta dohoda nemůže být eh, eh, v případě negativního stanoviska soudu e, vlastně uzavřena radou, musela by být projednána znovu, anebo by to vyžadovalo revizi smluv. Druhý aspekt, e, který bych chtěl zmínit, je tento. V tomto konkrétním případě máte ty tři instituce, parlament, radu a komisi a 28 členských států, které všichni jsou pro dohodu o e, přistoupení, tak jak to bylo vyjednáno, a obhajují e, toto přistoupení s určitými niancemi v tom smyslu, že ta, e, ten návrh e, dohody je slučitelný. Soud samotný byl vlastně do těch jednání určitým způsobem zapojen, protože soud e, v dokument aktu, který byl přijat 5. května 2010, se praví, že vlastně e, je nutné, aby se soud zapojil, pokud má být návrh dohody přijat. Ohledně těch sedmi bodů, kde tedy Evropský soudní dvůr se domnívá, že e, jsou věci neslučitelné se smlouvami, e, tak se pokusím to rychle probrat, budu maximálně stručný. Je to hodně technické, předesílám. Nebude mi to trvat déle než 10 minut, ale těch 10 minut budu potřebovat na to, abychom to vysvětlili. První věc ohledně neslučitelnosti je, že soud byl toho názoru, že ten návrh nezaručuje koordinaci mezi článkem 54 eh, charty a 54 z eh, úmluvy. Eh, článek 54 charty neumožňuje členským státem ohledně e, nějak, kom, e, nějak omezovat e, tu úroveň ochrany, kterou charta stanovuje. Ta úroveň ochrany prostě musí být na té výši, jaký stanovuje charta, ne nižší, zatímco článek 53 úmluvy E, vyzývá e, zúčastněné strany, aby prostě, aby prostě zajistili vyšší míru ochrany než to, co je zajištěno úmluvou. Takže tady je určitá tenze mezi těma dvěma ustanoveními, protože e, v úmluvě je to minimální úroveň, zatímco charta jde víc, výš. Co s tímhle můžeme dělat? Já si myslím, že by bylo možné Eh, vzít v úvahu možnost prohlášení členských států v tom smyslu, že se členské státy zavazují, že půjdou nad rámec ochrany tak, jak ho upravuje umluva. Druhý bod, druhá překážka je, že tady není ustanovení, které by zabránilo tomu, aby eh, členské státy, tak jak jsou umluvou Eh, vázány kontrolují míru ochrany v jiných členských státech. Eh, a to podle soudu vlastně eh, na, narušuje rovnováhu a narušuje autonomii, takže to je taky taková vlastně teoretická záležitost. A i tady si myslím, že by to zase mohlo být řešeno určitým prohlášením v tom smyslu, že členské státy budou e, uplatňovat e, úmluvu podle vnitřních pravidel Evropské unie. Třetí e, překážka, to je protokol číslo 16. To bylo trošičku překvapení pro některá z nás při tom slyšení, protože ten protokol ještě nebyl ani ratifikován, ale ten protokol stanovuje, že nejvyšší soudy v těch vnitrostátních eh, jurisdikcích eh, smluvních stran úmluvy mohou eh, žádat soud pro lidská práva o stanovisko do jaké mí- ohledně respektování úmluvy o lidských právech. To znamená něco, jako máme upraveno v článku 267 smlouvy o Evropské unii. A tento protokol vlastně zase eh, je takovým klíčovým bodem toho celého justičního procesu. Tady by se dalo říct, že pokud článek 267 s předběžným opatřením byl plně implementován, to znamená, že e, pokud by ty nejvyšší soudy byly e, přinuceny e, Evropský soud žádat o předběžnou předběžnou otázku v implementaci práva, tak potom už by nebylo zapotřebí aplikovat protokol číslo 16. To by se dalo obejít. A mohlo by se říci, že to by jako opatření mohlo stačit, že ty informace by vlastně byly získány tím, že by se uplatňoval článek 267 smlouvy. A nebo by také se mohlo jít cestou prohlášení. E, to znamená, že e, postup 14 podle e, protokolu 16 není v rozporu se zněním článku 267 smlouvy. Takže předběžné řešení. Čtvrtý, čtvrtá překážka se týká článku 244 smlouvy o Evropské unii, která říká, který říká, že e, tady prostě, e, co se týče e, implementace smlouvy, musí členské státy řešit případné rozpory metodami jenom těmi, které jsou ve smlouvě uvedeny. A pak je tady zase člán, e, problém v tom, že podle článku 34 Evropské umluvy o lidských právech mohou členské státy e, dát podání k Evropskému e, soudu pro lidská práva, což by samo o sobě mohlo být v rozporu s článkem 244 Evropské smlouvy. A Evropský soud e, tady říká, že je třeba vyjádřit v tomto směru eh, to, že se jedná o implementaci úmluvy tak, jak spadá pod uplatňování evropského práva. Tady je něco, co nenavrhuju já, ale paní generální advokátka Kokot, že by zase mohlo postačit prohlášení pokud by v tomto prohlášení bylo uvedeno, že členské státy e, prohlašují vůči ostatním zúčastněným stranám, že nebudou iniciovat e, e, soudní řízení podle článku 34 úmluvy, když bude daná věc spadat do evropského práva. Pátá překážka to je, opakuji, velice technická záležitost, protože obvykle to prostě nejsou členské státy, které e, vůči sobě vystupují na e, fóru Evropského soudu pro lidská práva. E, pátá překážka, korespondující mechanismus, tady soud identifikoval dva problémy. Jeden se týká článku 3F Eh, dohody, eh, který upravuje, že Unie či členské státy eh, mohou intervenovat, pokud chtějí se zúčastnit jako spolustrany, tak musí k tomu udat pádné důvody a bude to na soudu, aby tyto důvody proskoumal. A samozřejmě ten, to rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva je pak závazné pro eh, Unii i členské státy. A soud zde říká, že při proskoumávání těchto eh, situací musí Evropský soud eh, zase zhodnotit ty příslušné právní normy. A tady je zase možnost uplatnit úmluvu v případě tedy eh, toho, že by tady byli eh, eh, ti odpůrci, jak členské státy, tak Unie, tak soud může rozhodnout, že to bude pouze jeden z nich, kdo bude odpovědný za nedodržování úmluvy a v tomto směru zase bude třeba zhodnotit, e, analyzovat příslušné e, komunitární právní normy a soud stanovuje, že má výhradní pravomoc e, rozhodnout o odpovědnosti mezi Unií a členským soudem a že to není věc Evropského soudu pro lidská práva. Takže jak to vyřešit, tuto eh, překážku? Tady by se to dalo rozdělit na dvě části. Myslím, že bychom mohli zvážit eh, možnost eh, znovu projednat návrh dohody o přidružení, protože ve článku 3.5 návrhu dohody o přidružení by možná bylo lepší vypustit výraz possibility a možná vypustit celý výraz possibility of having the responsibility of only one member state a hovořit tedy o e, společné odpovědnosti, tak jak je to ve článku 3 7. E, Takže tady by možná bylo zapotřebí to projednat znovu. Šestá překážka. Šestá překážka se týká eh, vlastně toho eh, postupu eh, u soudu, u soudního dvora. Tady vlastně soud zkoumá pouze validitu druhotné legislativy Evropské unie a nebo výklad primárního práva, ale ne sekundárního práva. A soud je toho názoru, že toto vytváří určité riziko, eh, že by Evropský soud pro lidská práva mohl přijít eh, s samostatným eh, s určitým způsobem výkladu toho primárního práva a tady jak to vyřešit. Je to určitá možnost vlastně znovu vyjednat eh, takzvanou eh, výkladovou zprávu, explanatory report, eh, odstavec 66 a to by se pak také týkalo vlastně výkladu no, mm, sekundárního práva. A pak je tady ještě poslední bod, Uh, the parliament said in its resolution that this was basically the eh, Otázka tedy revize u společné zahraniční a obrané politiky. Eh, soudní dvůr nemá eh, vlastně v tomto směru žádnou možnost zkoumat validitu našich misí. A soud ovšem přišel s opačným názorem, Eh, soudní přeskum aktů ze strany Evropské unie eh, ve světle základních práv nebude eh, vykonávan výhradně Mezinárodním soudem, který by byl mimo vlastně jurisdikci Evropské unie. Takže tady se vlastně, co se týče soudního přeskumu eh, misí eh, v oblasti zahraniční a eh, obrané politiky, se soudní dvůr říká tedy toho svého působení, což je docela hrozivé, jak se shodli experti a my to budeme muset nějakým způsobem vyřešit. V tomto směru generální advokátka Kokot byla naprosto opačného názoru Ona samozřejmě e, vyslovila politování nad e, tím, že Soudní dvůr nemá jurisdikci e, v těchto věcech, že to je záležitost mezivládní, nicméně je toho názoru, že účinnost právní ochrany jednotlivců je spíš posílena než oslabena v takovýchto situacích uznáním mezinárodní jurisdikce. Jinými slovy, ona uznala přidanou hodnotu Eh, kterou by měla teda Eh, vnější kontrola Evropským soudem pro lidská práva v těchto aktech týkajících se zahraniční a eh, obrané politiky. Já musím říct, že eh, v tomto směru mám dost problémy přijít s nějakým návrhem řešení. Doufám, že kolega z komise bude více nápomocný, protože to je opravdu ožehavá záležitost. A paní předsedkyně, závěrem bych řekl, že situace je velice komplexní. Jak jste řekla, je třeba se nad tím důkladně zamyslet. Je určitě moudré si ponechat takové období k reflexi, eh, jak v radě, tak v parlament, eh, tak eh, komisi. Parlament zde musí hrát roli, vždycky tomu tak bylo v těchto záležitostech a samozřejmě ještě než bude parlament konat, tak by bylo samozřejmě dobré znát stanovisko komise, jak reagovat na stanovisko soudu. Já osobně si nemyslím, že by teď měl parlament už přijímat nějaké usnesení. Jistě by bylo záhodno posečkat, až bude situace také jasnější a až bude jasnější stanovisko komise. Děkuji mnohokrát. Samozřejmě vy byste ještě chtěl něco, něco doplnit. My věříme, že komise samozřejmě ví, co dělat. Já tomu tak správně jistě rozumím a nechci to, to vyprovokovat a v každém případě eh, paní předsedkyně, pane předsedo, děkuji vám mnohokrát za pozvání na vaše eh, zasedání, na vaši schůzi a pokud se týká obsahu analýzy stanoviska, tak mohu pouze eh, potvrdit, co řekl kolega Ricardo Pasos. A stanovisko je velmi dlouhé a složité. Představuje to tady dlouhé složité rozhodnutí, které komise musí na technické a politické úrovni zhodnotit v současné době a Nicméně dnes však lze také říci, že ehm, komise sleduje Eh, řadu takových věcí z mnoha důvodů. Já v této chvíli nemůžu eh, zaběhnout do podrobné diskuse, eh, ale mohu pouze naznačit určitý trend. Jsem si méně jistý než kolega Ricardo Passos v tom, že všechny tyto Eh, body, jak řekl kolega Ricardo, jsou dostatečné, že by byly dostatečné v budoucnosti k tomu, abychom rozptýlili eh, pochybnosti nebo námitky, které soud formuloval. Ne, eh, ne všech z těch sedm bodů, některé tam byly podbody, potřebují znovu vyjednání smlouvy, ale rozhodně řada z nich toto přejednání vyžaduje. Ať už eh, ty operativní texty návrhu dohody a nebo vysvětlující texty. A komise samozřejmě plně respektuje stanovisko soudního dvora eh, a také vás mohu ujistit v tom, že komise zůstává plně zavázána přistoupení EU k úmluvě. A to zůstává vrcholnou prioritou pro komisi a e, předseda Juncker a to předseda Timmermans jsou tomuto velmi zavázáni. A e, přistoupení e, k úmluvě posílí další základní hodnoty Eh, pochopení ochrany základních práv v Evropě a tady to zůstává, vzor se nezměnil, zůstává velmi zásadní ve významu a v článku 6.2 smlouvy o Evropské unii zůstává právní závazek pro instituce EU usilovat o dohodu o přistoupení v souladu s požadavky stanovenými ve smlouvě, a to zvláště v protokolu 8 k Lisabonské smlouvě. V současné době vzhledem k počtu a váze těch e, cíl námitek, které Soudní dvůr zmiňuje, je potřeba doba reflexe, doba úvah, abychom našli nejlepší možnou cestu dopředu. A je zřejmé, že různé aspekty, které Soudní dvůr zmiňuje, jsou různé váhy. Tedy jsou technicko-procedurální otázky, například eh, například mechanismus zapojení soudního dvora a podobně. To je také 344, tedy odstínění vnitřních ustanovení EU proti eh, interferencím štrasburského systému, ale pak jsou další body, které mají ještě větší právní složitost a politickou citlivost. A tyto body jsou společná zahraniční bezpečnostní politika, tady souhlasím s Ricardo Pasosem, ale jsou to také body k zásadě vzájemné důvěry mezi členskými státy a jakým způsobem se to promítá Eh, do přeskumu z hlediska Štrasburského soudu, kdy je tedy nutné o tom dále uvažovat, abychom nalezli eh, právně proveditelné a politicky proveditelné řešení, které bude i z právního hlediska zdravé. A tady eh, k našim úkolům jako komise patří přesně toto všechno proskoumat v tom období na přeskum a jenom chci říci ještě, že komise na základě rozhodnutí z června 2010 zůstává splnomocněna k tomu, aby pokračovala eh, ve vyjednáváních s Radou Evropy, se státy Rady Evropy, jak jistě víte, toto je vyjednávání, kde Unie je vyjednávací stranou na straně jedné až 47 států eh, signatářů úmluvy, tedy eh, eh, státy Unie plus státy Rady Evropy jsou druhou stranou a budoucí stranou dohody. A je zcela zřejmé, že v těchto vyjednáváních jakákoliv změna, pokud bude požadována ze strany EU, by měla být limitována na to, co je striktně nezbytné, aby byly splněny dodatečné požadavky co do obsahu přístupové dohody, které vyplývají ze stanoviska eh, k článku 218. A samozřejmě tyto nezbytné změny budou provedeny v konzultaci se zvláštním výborem stanoveným radou podle článku 218 smlouvy a Evropský parlament bude bezprostředně a plně informován. Děkuji, říká předsedkyně Ramon Hauregi, prosím. Muy brevemente, en primer lugar... Jenom velice uh, stručně. Já bych vám eh, rád eh, poděkoval eh, dvěma, poděkoval těm dvěma odborníkům právním, kteří nám poskytli informace, protože myslím si, že nám to hodně situace vyjasnilo. Nicméně nemůžu neupozornit na to, že ehm, hm, celá ta věc je poměrně frustrující. Už v prosinci 2009 na AVKu jsme tohoto projednávali, protože Lisabonská smlouva nám dávala mandát Zahájili jsme práci, jak na to správně poukázal pan Richardo Pasos, parlament vypracoval usnesení a následně nás poměrně hodně trvalo, eh, eh, stalo vyjednávání, trvalo, trvalo čtyři roky, eh, než jsme sformalizovali toto. A teď tady máme najednou řešení, které nám dává určitý dojem, že vlastně k tomu nikdy nedojde. Já bych chtěl upozornit na tři důležité věci. Za prvé, když jsem poslouchal pana Pasose, tak jsem viděl, že se to dá všechno řešit. Jedna a dva, tři, čtyři, pět, šest eh, překážek, které popisoval, tak jsem si říkal, no tak narada udělá nějakou deklaraci, eh, tím to směrem, ať eh, členské státy ukážou to či ono. Ale zdá se mi, že to všechno se dá vyřešit, ale ta, sedmý, eh, ta sedmá věc už mě trochu dostala z rovnováhy. A, a ještě mě eh, trápí víc to, co eh, trápí pana za komisi, protože i z jeho strany mm, mm, se naznačuje, že to je nemožné. On cítí, že to prostě není možné. A potom za prvé, přistoupení Evropské unie jako subjektu k Evropské umluvě má dva velké významy. Za prvé, je tady eh, určitý, eh, dává to určitý eh, politický a právní rozměr Unie jako takové, protože je to potom spolkem 28 členů, kteří nepřistupují jako takový, protože už to udělali, ale Evropská unie přistupuje a to má cenu pro eh, evropské občany, protože budou mít více eh, práv a budou mít lepší práva, protože každý evropský eh, občan díky tomu se bude muset obrátit na soudní dvůr a to jsou velice důležité věci. Dostávám se k poslední věci. Mně se eh, eh, já si myslím, že eh, špatná dohoda než žádná dohoda. Protože rozhodnutí soudního dvora je třeba vykonat. Já bych byl proto, abychom jednali o dohodě, která bude v souladu s výrokem. Dělejme to eh, nalžitě, eh, ostražitě, ale udělejme to, protože je to důležité. Děkuji. Nevím, jestli máte nějaké další dotazy. Já se každopádně zeptám. Byla nějaká formální chvíle, kdy by eh, soudní dvůr podpořil vyjednávání o myšlence přistoupení, nebo tohle to je úplně první stanovisko dvora, kdy se dvůr k tomu staví tak negativně? Nebo vždycky se stavil negativně? Nebo neměl žádné stanovisko? Já neznám celou tu proceduru, jestli už e, soudní e, dvůr musel e, už dřív něco někdy říci nebo ne. Paní předsedkyně, e, já se pokusím e, naznačit odpověď a možná Janes Kramer e, doporučí. e, soudní dvůr se nikdy nezapověd do vyjednávání Dohody jako eh, instituce a proto říkám, že je velice výjimečné, že v tomto konkrétním případě eh, eh, soud vydal takový diskusní podklad 5. května 2010 a jasně se tam vyjádřil k mechanismu toho, že je třeba předběžně zapojit eh, dvůr. Nezašel do podrobností, ale řekl, že to je kondice sine qua non. Já si nemyslím, eh, že dvůr by byl vůbec zapojen více, nebo by byl informován, nebo by měl jakékoliv kontakty s radou, s komisí nebo s parlamentem ohledně vývoje vyjednávání. A proto je tady určité překvapení, že k některým těm aspektům návrhu o dohody tak jak to bylo uzavřeno na závěru vyjednávání? Dvůr řekl, že je celkem sedm věcí, kde to není v souladu s primárním právem. Bylo to víceméně eh, pochopitelné, že ten eh, dvůr eh, se obával například protokolu 16 Evropské umluvy o lidských právech. Tam se mysleli, že to opravdu ovlivňuje mechanismus předběžného rozhodnutí nebo řízení o předběžné otázce. Tam jsem si myslel, že opravdu bude problém, ale například u CFSP, u společné zahraniční bezpečnostní politiky, tam se hodně přemýšlelo o tom, co by e, dvůr měl dělat a myslím si, e, že e, stanovisko generálního advokáta Kokoče Eh, kokot, eh, ta, pardon, eh, je nakonec daleko pozitivnější k téhle klíčové otázce. Děkuji. Děkuji vám. Hmm, jsou nějaké plány, podle kterých by Evropská unie měla přistupovat k nějaké další umluvě? Nebo můžeme předvídat, eh, že jsou tady určité další prvky, které se budou um, objevovat jako mm, překážky. Já si pamatuju umu, tedy eh, konvent v roce 2001, kdy Evropská unie měla dostat právní subjektivitu. Tehdy bylo také argumentem přistoupit k evropské s, k Evropské eh, úmluvě o lidských právech. Takže teď jsme eh, velice eh, frustrováni, že to není možné. A jménem obou výborů opravdu chceme pomoci tomu, co potřebujete. Čekáme pořád na výsledky vašeho přemýšlení o tom, jak se z toho dostat, z toho problému, ale určitě naše frustrace by se eh, the discussions and to support for the eh, for, I, can imagine no, that I can speak also on behalf of the legal service of the European Parliament that we are open to Takže my jsme otevřeni uh, tomu procesu velice otevřeně. Myslím. stačí uh, vaše prohlášení, nemusíte, <laughs> nemusíte k tomu uh, dále více nic říkat. že jste nás osobně informovali o celé té výzvě, o všech těch uh, pověstech, co se všechno stalo. Možná, jestli bych ještě mohl jedním slovem. Nic srovnatelného s dalšími eh, mezinárodními dohadami, eh, které vás napadají, které vytvářejí tu mezinárodní kontrolu. To není vlastně ani vhodné slovo, to podání. Říká tomu podání Evropského uh, eh, soudního dvora eh, vůči Evropskému soudu pro lidská práva. Teď je uh, na komisi, aby přijala nějaký krok. Musíme počkat, až komise bude doložit návrh radě, revizo, revidovat vyjednávací směrnice, dostaneme od to výtisk a je na komisi, aby zvolila vhodný moment, ale myslím si, že do té doby nemůžeme toho v parlamentu udělat více. Děkuji. Eh, já si myslím, že to je docela eh, jasná otázka. Můžeme se zeptat komise, jak dlouho o tom bude eh, uvažovat, jak dlouho to ještě bude trvat. Takže se na to ptám pana kamera. Děkuji, pane předsedo, za tu otázku. Já vám uh, eh, nemohu uh, přesněji uh, určit, přesněji naznačit uh, nějaký harmonogram, ale můžu vás ujistit, že uh, pracujeme uh, velmi tvrdě na tomto. Je to pro nás priorita? Komise na politické úrovni je a zůstává odhodlána tohle eh, sunout vpřed rychle, ale vzhledem k právní složitosti, eh, na kterou eh, poukázal do určité míry ten dokument, Já chápu, paní předsedkyně, to zklamání, ale dovolte, abych vám připomněl, že dvůr ve svém prvním stanovisku 294, kde řešil, jestli je nějaký právní základ podle uh, dřívější smlouvy a zjistil, že není, tak eh, dvůr řekl, že přistoupení k, úst, eh, k úmluvě je, má ústavní význam pro tehdejší evropská společenství. A takový takovýto krok ústavní Eh, eh, ústavního významu může prostě trvat delší dobu. A my jsme teď ve fázi, kdy vzhledem k tomuto eh, stanovisku musíme se postarat o to, aby všechno dopadlo správně, abychom ty ústavní otázky nakonec dotáhli správně. Děkuji. Děkuji. Já si taky pamatuju, že v roce 1900 nevím, jestli to bylo prostě v polovině 90. let, dvůr eh, řekl, že společenství nemůže přistoupit. A vy říkáte, že tehdy eh, řekli, eh, že to, je, že to má ústavní význam. Ano, já jsem tohle cital z toho stanoviska, kde tehdy bylo řečeno, že není kompetence. Teď je ta situace samozřejmě jiná, ale ústavní význam to samozřejmě má pořád. Dobrá, takže se toho budeme držet a budeme eh, pokračovat v boji za eh, toto ústavně eh, významné přistoupení. Děkuji jménem obou výboru a končím zasedání.